Dámy a pánové, jak jistě víte, konference eh, předsedů politických skupin rozhodla, že bruselské plenární zasedání v listopadu bude odvoláno. Chtěl bych využít této přitosti, abych vás informoval o stavu eh, této záležitosti. Jak jistě víte, tropa plenárního sálu v Bruselu eh, je mm, málo stabilní. Eh, při pravidelných inspekcích bylo konstatováno, že tři z 21 plířů trapu eh, mělo trhliny. Byl jsem informován o tom, že by na základě toho mohlo vzniknout určité nebezpečí a proto jsem plenární sál nechal uzavřít. První posudek, který nám byl předložen k této záležitosti, eh, sděluje, že místo předsedy Evropského parlamentu je místem nejvíce ohroženým eh, touto stavební instabilitou, takže jistě chápete, chápete, že jsem se rozhodl tak rychle. Další vyšetřování však eh, zjistila, že se jedná o závažnější stavební chybu, která však není eh, dána eh, nedbalým použitím materiálu nebo stavebními pracemi. Jedná se zřejmě o určité opotřebení materiálu, které se nedalo předpokládat. Požádal jsem generálního tajemníka, aby všechny možné experty eh, přizval k posouzení. Eh, informoval jsem také belgickou vládu a pana de Rupa, eh, který nám dal k dispozici náhradní sály a také experty. Předpokládáme tedy, dámy a pánové, že v opravných pracech bude zapotřebí delšího času. Tento strop musel být tedy uvnitř podepřen a tyto podpěry jsou velmi silné. To znamená, že příslušná lešení na podporu tohoto stropu také zatěžují podlahu sálu a to tak silně, že musíme podporovat a podpořit i sály pod tím. Právě proto nemůžeme používat ani sály stojí pod plenárním sálem. V následujících dvou týdnech bude předložen soubor návrhů na opravu a e, také budou předloženy posudky e, certifikovaných e, orgánů. Kdy plenární sál budeme moci používat, to tedy nevím. Takovéto stavební práce ale dle zkušeností požadují delší dobu. Přes eh, tyto obtíže naše práce však bude pokračovat a přesto přeze všechno jsem také paní spolkovou kancléřku Merkelovou, která se měla zúčastnit našeho zasedání v listopadu. Pozval jsem ji tedy na eh, zasedání otevřené zasedání konference předsedů a paní eh, Spolková eh, předsedkyně, přislíbila svou účast a eh, využijeme tedy druhý největší plenární sál. Dále také provedeme mm, toto otevřené zasedání konference předsedů a tam si vyslechneme projev paní spolkové kancléřky Merklové, se kterou jsem toto dohodnul. Ještě bych chtěl připomenout krátce to, že jsem v posledních měsících měsících rozesílal mnohé dopisy a já doufám, že jste je přečetli eh, ohledně zítřejšího zasedání zde ve Štrasburku. Ve 12.30, tedy těsně před hlasováním, bude proveden panoramatický eh, snímek plonárního sálu a to eh, včetně poslanců na svých místech. Již jsem vám to připomínal několikrát v několika dopisech. Bylo mi však řečeno, že někteří kolegové ještě nikdy nedostali dopis ode mě, což nevěřím. Já se píš se domnívám, že oni si ten dopis prostě nepřečetli. Takže všichni ti, kteří si ještě nevy vybrali své poštovní schránky, eh, elektronické i jiné, eh, prosím, aby si to přečetli. Zítra ve 12.25 zde bude kamera, která vytvoří snímek eh, panoramatický, eh, snímek 360 eh, stupňů a to tak, aby bylo možné tento snímek také dát na internet a každý z návštěvníků internetu se bude moci podívat na svého poslance. Děkuji vám za pozornost a nyní se dostávám k rozpravě o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 a tedy eh, ohledně všech oddílů. Nejdříve dávám slovo našemu zpravodaji, panu Giovanni La Via. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo